Vážení kolegové, vážení členové výboru EMPL, myslím si, že bychom měli začít, protože náš vážený host, paní komisařka Marian Tyson, dorazila. Přišla z letiště po dlouhém letu z Japonska, nicméně vypadá velmi svěží, ale měli bychom k ní být milí a laskaví s našimi otázkami. Takže paní komisařko, vítejte mezi námi. Srdečně bych vás chtěla přivítat na naší dnešní schůzi výboru EMPL. Myslím si, že všichni naši členové jsou velmi rádi, že můžeme s vámi mít tuto výměnu názorů, co se týká pravidel eh, v e- EU eh, pro koordinaci systému sociálního zabezpečení. Pravidla pro koordinaci nejsou jen eh, politicky citlivé téma, my jsme všichni politikové, ale mají také obrovský dopad na každodenní život našich občanů a institucí. Musíme hledat taková řešení, která by nám umožnila rozumným způsobem schválit tato pravidla. Bohužel spolu zákonodárcům se zatím nepodařilo najít kompromis ohledně některých důležitých témat. Členské státy jsou něk- zatím rozdělení, co se týká zejména eh, legislativy, která se bude uplatňovat takže vaše prezentace, po které bude následovat diskuse, by nám měla usnadnit rozhodnutí, zda bychom měli pokračovat nebo ne v, tomto rozdělaném, v této rozdělané práci. Já bych jen ráda připomněla, že koordinátoři EMPL diskutovali 24. Eh, července tři různé alternativy. Byla tam alternativa A, že začneme celou tedy eh, celý ten postup obce B. To bylo hlasování na plenárce naplánované na 19. dubna 2019 bylo odloženo. To bylo založeno tedy na schůzi, eh, zprávě výboru eh, EMPL z listopadu roku 2018. To byla Balážova zpráva a ten dokument by měl vlastně projít prským eh, druhým čtením a potom alternativa C. Výbor by mohl pokračovat v trialogu v tom bodu, kde tedy neuspěli, kde se jim nepodařilo najít schodu co se týká předběžné dohody mezi vyjednávacím tým, týmem eh, Evropského parlamentu a radou z roku z března 2019. Takže proto já jsem navrhla, abychom to odložili rozhodnutí tedy koordinátorů, protože potřebujeme, abyste nám vy tedy udělala přehled situace, abychom si o tom s vámi podiskutovali. Koordinátoři EMPL se sejdou ještě po této výměně názoru, aby si podiskutovali, jak pokračovat, protože jsme si vědomi toho, jak je to důležité téma a jak je důležité, že jste tady dnes s námi a skutečně se těšíme na další diskusi s vámi. Takže prosím, paní komisařko, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, je to pro mě velká radost, že zde mohu být v tomto okamžiku s vámi. Chtěla bych vám poděkovat za trpělivost. Předsedkyně vysvětlila, proč jsem přišla s malým spožděním a také bych vám chtěla poblahopřát k vašemu zvolení nebo případně znovu zvolení pro ty, kteří již zde byli v minulém volebním eh, období. Je to pro mě potěšení, že vás zde mohu vidět, vše, znovu vidět a těším se na naši další plodnou spolupráci v nové volební období je vždy takové napínavé období. Já bych tedy ráda prezentovala stav koordinace těchto pravidel v oblasti sociálního zabezpečení v posledním volebním období parlament, rada a komise udělali velký pokrok v modernizaci těchto pravidel. Práce byla skoro dokončena, skoro, ale ne úplně zatím. Což znamená, že máme příležitost, abychom tady dokončili jeden z nejdůležitějších legislativních aktů změny nulého volebního období, abychom v tomto období to dokončili. Období koordinace sociálních systémů se zdá být velice obtížné. Často jsou to ty v těch technických záležitostech máme eh, vel, poměrně velké rozdíly a ty mají dopad na každodenní život občanů. Koordinace systému sociálního zabezpečení je základní pro eh, volný pohyb osob pracujících, pro jejich život, eh, pohyb v Evropské unii, pro jejich penzi. To je vlastně jedno ze základních práv evropských občanů aby však mohli toto právo uplatňovat, tak vlastně potřebují ochranu v rámci systému sociálního zabezpečení. A právě zde přicházejí ta pravidla systému sociálního zabezpečení, která by měly zaručovat občanům, že nepřijdou tedy o ta práva, že co se v jednotlivých zemích, která souvisejí tedy s volným pohybem pracujících z jednoho státu do druhého. Ráda bych řekla jasně jednu věc. Evropská pravidla neharmonizují systémy sociálního zabezpečení, ale koordinují jednotlivé národní systémy tak, aby to bylo pokryto legislativou eh, jedné země a vlastně bude to tedy, aby ty příspěvky tedy placeny pouze v té zemi. Tak, aby ti pracující, kteří tedy se pohybují od jednoho státu do druhého, byli pokryty a těmito systémy zabezpečený. To, to je vlastně princip nediskriminace evropských občanů. Ta pravidla systému sociálního zabezpečení existují od 50. let, od založení Evrop, od e- ekonomické evropské integrace, od to bylo už založení Evropského společenství před 61 lety a samozřejmě se hodně změnili. Dnes více než 70 milionů eh, evropských občanů pracují a žijí v jiném členském státě než ve státě, kde odkud pocházejí. To, to se hodně změnilo. 1,5 milionů přeshraničních pracujících a 2,8 milionů vyslaných pracovníků. To znamená, že potřebujeme co nejlepší koordinaci mezi systémy národních bezpečno- sociálních zabezpečení a to je více relevantní než kdy jindy. Před pěti lety jsme začali tedy pracovat s Junkerovou komisí a snažili jsme se tedy posílit spravedlnost v rámci jednotného trhu, tak abychom zajišťovali trvalou podporu z volného pohybu, abychom měli jasné, transparentní eh, pravidla. Nebudu hovořit o všech iniciativách, které jsme vykonávali. Byla tam například směrnice o vysílání pracovníků, Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Náš generální ředitel DG Ample dnes ráno, myslím, o tom jasně a obšírně hovořil. Děkuji také za dobrou spolupráci eh, Evropskému parlamentu a eh, vlastně Evropský orgán pro pracovní záležitosti také zabývá těmito věcmi, ale oba dva tyto legislativní akty byly schváleny širokou většinou členských států a také získaly širokou podporu Eh, napříč frakcemi v Evropském parlamentu, což dokazuje, že je to možné vytvářet mosty, stavět mosty pro to, aby se zajišťovala mobilita na trhu práce. Toto je duch vlastně návrhu komise, aby se modernizovala pravidla systému sociálního zabezpečení pravidla vyžadují určitá zlepšení, která by měly zjednodušit eh, život pro pracující, pro lidi, kteří hledají práci a pro podniky, aby mohli eh, využívat a těžit mobility v dobrých podmínkách. Národní orgány by měly konstruktivně spolupracovat tak, aby se předcházelo podvodům a zneužívání. Navrhli jsme v let v březnu letošního roku jsme uzavřeli meziinstitucionální jednání po několika trialozích a předložili jsme vyváženou dohodu. Pouze několik hlasů chybělo. Nebylo to ani tak kvůli rozdělení mezi těmi vysílacími a hostitelskými státy, ale spíše tedy eh, určitými rozdíly mezi východem, západem, severem, jihem Evropy. Já jsem však přesvědčena, že za krátkou dobu se nám podaří vyřešit těch pár věcí, pár bodů, které zatím zůstaly nevyřešeny. Těším se na to a věřím tomu, že pokud parlament a rada budou řádně náležitě jednat, využijí toho okamžiku, tak se nám podaří dosáhnout konečné dohody. Čím dříve završíme ta jednání, tím lépe protože vlastně je potřeba toto završit co nejrychleji a ta rozhodnutí musí vytvořit spravedlivá, jasná, transparentní sjedn pravidla. To jsou také principy toho, co už, čeho už jsme dosáhli v jednání. Podařilo se nám uzavřít jednání o dvou ze čtyř kapitolách o rodinných přídavcích a o e, přídavcích na péči pouze dvě kapitole, zůst, kapitoly zůstávají otevřeny o platné legislativě a o e, zaměstnaneckých benefitech, tak aby bylo jasné, že ti mobilní občané budou tedy patřit pod e, legislativu určitého státu v příslušný okamžiku a ale jsme velmi blízko už uzavření, dovršení těchto kapitol. Mnoho z vás vědí, já se neobávám říci, že řešení, která našli spoluzákonodárci, byla někdy lepší než ta, ta ustanovení, která původně navrhla komise ve svém původním návrhu. návrhu. A můj, mým cílem nikdy nebylo jak si soutěžit, ale mým cílem je najít řešení pro eh, řešení praktických problémů a jsem připravena podpořit jakékoliv řešení, které je lepší než to, co bylo navrženo, jakékoliv řešení, které je spravedlivé, jasné a rozumné. A to bychom měli dovršit co nejdříve a tak, když budeme postupovat takto, tak se nám podaří vyřešit ta poslední eh, nevyřešená témata. Revidované nařízení poskytuje větší právní jistotu, například v oblasti zaměstnaneckých výhod, kde budou stanovena jasná pravidla. Mobilita občanů, tak občané, kteří využívají mobility, budou způsobilí pouze pokud budou stejné podmínky a budou se uplatňovat stejná práva jako v zemi, kde jsou pokryti. Takže pokud národní legislativa říká, že pracovník musí být zaměstnaný například nejméně 300 dnů jako referenční období, než vlastně bude moci požívat zaměstnaneckých benefitů, pak prostě toto pravidlo bude platit také pro občany využívající mobility. Otázka je, jak se započítají ty dny předem odpracované v příslušné země. To je ta, ten princip agregace tam vlastně pokud ten zaměstnavatel, zaměstnanec, mus, pokud bude žádat o tyto výhody, tak předchozí období, které pracoval a a platil si tedy eh, příspěvky na sociální zabezpečení v, při, v předchozí zemi, tak aby to bylo započítáno. To je tedy úvodní, to byl úvodní princip toho nařízení, které bylo předloženo před šesti lety. Uplatňuje se eh, Řešení, která, které našli spoluzákonodárci potom, je, že se zavedou jasná pravidla, zavede to větší jasnost pro to, aby se ta pravidla uplatňovala konzistentním způsobem. Revidovaná pravidla specifikují, že to předchozí období práce v určité zemi je potřeba zohlednit příslušnými orgány pouze, pokud trvalo déle než, so this brings clarity and legal certainty. než určité měsíce, ale to nařízení také vnese více spravedlnosti pro tyto občany, které, kteří těží mobility a také větší spravedlnost pro daňové poplatníky. Například příhraniční pracovníci platí eh, si příspěvky v určité zemi, ale pod těmito pravidly budou, bude jim tedy ty benefity vyplácet z, ta země, kde tedy pracují pro ten hostitelský členský stát. To znamená vlastně eh, výdaje a eh, bez příjmů a naopak. Komise navrhla, že se tato pravidla změní z důvodu spravedlnosti a proto, aby se lépe propojilo to, kde se platí ty příspěvky a zem, mezi zemí, kde se tedy ty benefity vyplácejí. Takže princip těchto pravidel se určitým způsobem změnil, musela se tedy najít jasné řešení. Jsem si jistá, že se řešení podaří najít a že bude akceptovatelné jak pro parlament, tak pro radu, stejně tak pro komisi. Ještě jednou opakuji, že já podpořím jakékoliv řešení, které bude spravedlivé, jasné a vymahatelné. A tato pravidla by měla také usnadnit vymáhání téma vymáhání je důležité, protože je potřeba tedy, pokud by ta pravidla nebyla sladěna, tak by to ohrožovalo spravedlnost a jasnost. Chceme-li podporovat volný pohyb, tak musíme eh, bojovat proti podvodům a proti zneužívání systému ze strany společností i OSVČ, kteří vlastně využívají eh, volného pohybu revidované nařízení zavede změny tak, aby ta pravidla v rámci koordinace sociálního zabezpečení mohla být efektivně vymáhána v eh, Evropské unii. Bet. Vnitrostátní orgány například dostanou do ruky lepší nástroje, aby mohly tedy dodržovat standardy v rámci sociálního zabezpečení. Věřte mi, že to je někdy potřeba ověřit. Pokud jste vyslaný pracovník a pracujete v několika zemích najednou, tak můžete uh, používat ty tzv. přenositelné dokumenty, které prokazují, že tady si platíte eh, sociální eh, pojištění v jiném členském státě. Revidované nařízení tedy bude obsahovat velmi jasné postupy, které eh, budou znamenat, že to budou závazné lhuty pro to, aby se tedy prověřila přesnost dokumentů, aby se zajistilo, pokud eh, je to podvodný dokument, že bude okamžitě eh, stažen z oběhu s retroaktivní platností. Eh, budeme se také snažit snížit byrokracii. Chceme například zajistit, že tyto přenositelné dokumenty nebo ten dokument A1 nebudete tedy potřebovat u služebních cest, což bude pro praxi velmi důležité. Je to důležité proto, že vytvářet vždycky takovýto dokument eh, A1 u všech zahraničních cest, ať už jsou jakkoliv krátké, by představovalo velkou administrativní zátěž pro podniky malé i eh, větší a mohlo by to bránit volnému pohybu osob. To znamená, že stávající pravidla musí být v této věci revidována. A na tom se všechny instituce shodly, nicméně je potřeba to dále probrat, abychom se dobrali i detailů. Upřímně řečeno, jsme to probírali a já si myslím, že řešení už je takřka na stole, ale zatím jsme neměli čas to probrat s jednotlivými členskými státy a je tu eh, určitá nejistota v této věci a proto možná členské státy řekly, že zatím to řešení nejsou ochotny akceptovat a že to chtějí rozhodnout na úrovni výboru stálých zástupců. Potřebujeme tedy jasnou definici služební cesty a já jsem přesvědčena o tom, že to řešení najdeme. Že najdeme řešení, které bude přijatelné jak pro parlament, tak pro radu. A Podobné je to s tím, že chceme tedy přijmout kroky zaměřené proti podnikům, které se snaží tyto, tato pravidla obcházet, protože eh, některé subjekty odvádí svoji práci ve více než jedné zemi, některé společnosti se snaží této situace využít. Eh, vytvářejí si například kanceláře tak, aby dotyčný pracovník mohl být uznáván v jedné zemi, eh, v zemi, Eh, se kterou vlastně prakticky nemá žádné spojení. Já si myslím, že ta revidovaná, revi, to revidované nařízení v podstatě vytvoří podmínky pro to, aby to, něco takového nebylo možné, aby se skutečně uh, určilo, kde probíhá ta práce. To znamená, že v tomto musíme vést další diskuze, abychom tedy vyladili příslušná kritéria. Jsem přesvědčena o tom, že se nám to podaří a že se nám to podaří velmi rychle. Celkem za to mohu říci, že máme společný zájem na výsledku. Uh, musím to zopak, opakovat zas a znova. Potřebujeme jednoduchá pravidla, která budou bránit obcházení. Vážená paní předsedkyně, milí poslanci, paní spravodajko. Před 61 lety eh, byla vytvořena pravidla pro sociální zabezpečení a byl to tedy klíčový prvek pro, nutný pro to, aby tedy mohlo fungovat, mohl fungovat volný pohyb osob. Dneska jsme tedy eh, na počátku nové éry je potřeba tato pravidla modernizovat v zájmu občanů, kteří volného pohybu osob, osob využívají. Ehm, já mám ráda jízdu na kole a pokud použiju eh, cyklistickou terminologii, tak bych ráda řekla, že už máme před sebou pouze poslední etapu. Ehm, budeme muset tady pokračovat v, tri, v trojstranných jednáních, ehm, a doufejme, že v rámci trialogu se nám tedy podaří najít řešení, na kterém se všichni budeme schopni shodnout. Já vám tedy řeknu stejnou věc, kterou jsem řekla i členským státům, radě. Pojďme se podívat na to, kam až jsme dospěli, jak už jsme daleko a pojďme prokázat svoji vůli dostat se ještě dál, protože definitivní dohoda je na dosah. Já vám děkuji za pozornost a eh, pokud budete mít dotazy, tak na ně samozřejmě ráda odpovím. Velmi vám děkuji, paní, před, paní komisařko. A nyní dostane slovo paní Bischoff, která je zpravodajkou. Ano, děkuji, děkuji, paní komisařko. Je zřejmé, že k tomu přistupujete s velkou vášní a že jste za to také převzala osobní odpovědnost. Tady sále je mnoho nových poslanců a nařízení 883 možná budí určité rozpaky. Je to něco technického, něco, co je určeno pouze ex- pro experty. Zároveň je to ale podle mě to vlastní jádro evropské sociální politiky, evropské politiky sociálního zabezpečení. Já vím, že už to je, že, nebo že to bylo tedy třetí nebo čtvrté nařízení, které kdy na evropské úrovni spatřilo světlo světa. A proto vím, že je to velmi důležitá věc. Ale my si musíme uvědomit, že to vlastně představuje eh, takovou jednotnou evropskou střechu, která se klene nad těmi jednotlivými vnitrostátními střechami. A my se tady pokoušíme o to, že tady uděláme krok směrem vpřed a vyřešíme spory a problémy, které tu jsou. Já jsem si to velmi dobře rozmyslela, protože Eh, jsem si vědoma toho, že už jsme do toho vložili velký kus práce. Jak my, tak vy. Náš výbor na tom pracoval velmi intenzivně, více než dva roky, pan zpravodaj a proto je velmi důležité, abychom na tuto práci navázali, protože si ji velmi ceníme. A vy jste řekla, že je potřeba překonat i ten poslední kousek eh, cesty, tu poslední etapu. A pokud mohu použít podobný příměr, tak bych řekla, že z té celé trasy už nám zbývá pouze poslední kousek, abychom dosáhli eh, cíle, ale je to horská etapa, to znamená, že si musíme dobře rozložit cíly a mentálně se připravit na to, že nás tedy ta horská etapa čeká, tak abychom to schvál, eh, zvládli a abychom dospěli k cíli. Musíme si být vědomi toho, že to bude představovat velký kus práce, ale nemyslím si, že by to bylo beznadějné, protože všichni vědí, že když na sebe ne, nevezmeme tento úkol, když se nepustíme do té horské etapy, tak už eh, se prostě nedostaneme dál. A bude to vlastně krok směrem zpět. A na tom se pravděpodobně všichni shodnou, ať už eh, se jedná o kohokoliv, ať už je, jsou naše pozice jakékoliv. Já se domnívám, že jsme se na tu poslední etapu velmi dobře připravili a vy jste už zmínila ty ožahavé body, které mají značné dopady na kvalitu života našich občanů, na jejich zdroje, nařízení 883 pro mě znamená, že vedle těch hezkých řečí o sociální Evropě, vedle těch vznešených slov o evropském sociálním trhu, eh, tu máme tu druhou stranu mince a sice naprosto konkrétní řešení, které musíme předložit, tak aby lidé, kteří berou naše sliby vážně, nebyli nějak eh, trestáni, aby nebyli znevýhodněni. Proto je důležité, se společně snažit o nějaké přijatelné řešení. A závěrem mi dovolte, abych řekla, že když se podíváme na historii nařízení 883, tak parlament se vždycky zastával těch mobilních občanů, těch eh, kočujících nebo cestujících zaměstnanců a proto je důležité, abychom eh, tak činili i nadále, abychom jako parlament byli tím motorem, který eh, tedy do rady, do jednání s radou bude při nášet nová řešení, které, která nakonec budou pro všechny přijatelná. A proto se tady těším na naši vzájemnou spolupráci a domnívám se, že v na tu poslední horskou etapu se musíme velmi dobře připravit. Ano, děkuji. Paní Bischoff, Eh, to bylo tedy první kolo, paní zpravodajka, a nyní tedy eh, budeme pokračovat stínovými zpravodaji, ale musíme si stanovit pravidla. A pravidlo zní, že každý bude mít pouze dvě minuty, protože pravděpodobně se chce vyjádřit každý a pokud by každý mluvil dlouho, tak bychom tu byli do půlnoci. Takže pokud souhlasíte, tak eh, limit budou dvě minuty. EPP pan Lenac. Omlouvám se, e, není to paní Lenac, ale pan Lenac. E, omlouvám se. Takže pan Lenac a za Renew to bude pan Pislaru, to je skutečně pan a ne paní, dobře, tak tady jsem se strefila. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se snažím přispívat k genderové vyváženosti, jak jen je to v mých silách. Děkuji, paní komisařko Tysonová, za to, že jste dnes mezi nás přišla. Já úplně nesouhlasím eh, s tou metaforou toho, eh, cyklistického závodu, protože eh, poslední etapa Tour de France je taková uvolněná, tam už se otvírá šampaňské a tak dále. Eh, protože cílem cyklistického závodu je to, že lidé mezi sebou eh, závodí a jde o to, kdo tady první protne tu cílovou pásku a eh, nám jde o to, abychom tu cílovou pásku vlastně protli co možná nejvíce společně. To je náš společný zájem. Vy jste správně řekla, že to tedy není nic nového, že na tom pracujeme již tři roky a je důležité, abychom tedy poděkovali i bývalému zpravodaji panu Balášovi, abychom poděkovali komisaři, komisi, eh, radě, rumunskému předsednictví, eh, protože všichni na tom odvedli velký kus práce. Ten návrh není nový, Parlament je z části nový. Já tady souhlasím s paní Vyšov v tom, že potřebujeme nějakou dobu, abychom se eh, tedy domluvili v rámci eh, frakcí, mezi frakcemi, s radou a tak dále, že to tedy bude ještě eh, předmětem dalších týdnů a měsíců eh, bylo řečeno, že eh, jsou tu části, které jsou více kontroverzní, jiné části, které jsou méně kontroverzní. Pokud jde o EPP, tak my nemáme pocit, že bychom měli znovu objevovat Ameriku a že bychom měli znovu jednat o všech kapitolách, protože to, na čem jsme se shodli, jako naší spokojenosti, to nechceme znovu otvírat, ale chceme ten čas využít k tomu, že tedy doladíme ty otázky, které jsou zatím otevřené, protože, jak zatím všichni řekli, tato pravidla jsou tedy velmi důležitá a dotýkají se života miliony občanů. Já, milionů občanů. Já sám pocházím z pohraničí a miliony lidí si stěžují na stávající pravidla, to znamená, že my je musíme zlepšit. Vidím, že už se mi podařilo překročit eh, stanovené dvě minuty minuty, takže na závěr řeknu pouze to, že doufám, že budeme dobře spolupracovat s paní spravodajkou paní Bišov a e, s dalšími stínovými zpravodaji a že se nám tedy podaří dospět ke zdárnému závěru. Děkuji. Mm, that I left you more time. <laughs> Okay. tak a teď paní Vyslaru a za zelené to bude paní Sieben, která se připraví. E, paní komisařko, je velkým potěšením eh, moci vám pogratulovat eh, vůči roli. Eh, máte vynikající tým v komisi. Myslím, že nemusíme znovu začínat s celým procesem. Myslíme si, že tato otázka je klíčová pro naše občany a Eh, bychom neměli promrhat tuto příležitost. Neměli bychom zapomenout, že občané byli ti, kteří mm, hlasovali a musíme eh, vyprezentovat věci, které jsou v jejich zájmu. Pro novou Evropu eh, tady nemůže být jenom taková mobilita práce a nekonkurenceschopný trh práce. Potřebujeme tady koordinaci mezi našimi eh, sociálními bezpeč- zabezpečovacími systémy. Musíme být schopni eh, nabídnout našim zaměstnancům práva, která mohou uplatňovat ve své domovské zemi a eh, musí sedět také cena za práci. Pro Rumunsko je to klíčové, protože máme 5 milionů lidí, kteří žijí kolem hranice a většina z nich ehm, pracují v členských státech, přispívají k ekonomikám členských států a mm, pracují v různých sektorech. Myslím si, že pokud eh, schválíme eh, takový přístup mm, tohoto mm, centra pro občany, já si myslím, že to bude důležitá legislativa a chtěl bych mm, zúraznit tři aspekty, které jsou důležité pro celý proces. Za prvé, máme mnoho občanů, eh, kteří se pokoušejí eh, získat nějaké eh, výhody a to se stále odkládá. Může to trvat třeba i dva roky, než jsou uznána některá jejich práva. To znamená, první otázka, musíme se soustředit na to, jak zajistit to, že všechny žádosti, které jsou, jsou souvisí s těmito zabezpečenými systémy, budou vyřízeny během 30 dnů a nemusíme cestovat do těchto jednotlivých členských států. Můžeme vyřešit věci třeba v rámci koordinace mezi jednotlivými úřady v jednom místě určitě určité eh, zemi, kde tito lidé žijí. Za druhé, dlouhodobá péče, lékařská péče, jak můžeme ehm, pokrýt ehm, tyto, eh, tyto systémy pojištění eh, také v zemi původu. To je jedna z obcí. A druhá, poslední věc, nebylo by řešením identifikovat ehm, možnosti nebo tak, abychom mohli uznávat tyto příspěvky napříč celou Evropskou unii. A teď paní Langensieben a paní Jamé se připraví. Ano, vážená paní komisařko, milí kolegové, kolegyně, vítáme samozřejmě eh, vaši výzvu, aby složka byla eh, rychle ukončena. EPB ehm, e byla jenom pár centimetrů ehm, vzdálena. E, já to velice e, vítám. Byli jsme vzdáleni jenom pár centimetrů od cílové rovinku. A pak mě ehm, tato složka ztroskotala. Byla by to promrhaná šance, kdybychom teď ji neukončili. Myslím si, že dosud jsme si byli tady v tom všichni zajedno. A není to jenom promrhaná šance tady pro nás přítomné, ale, jak už jste také řekla, paní komisařko, i pro občany a občanky v konečné instanci. Protože pokud se nám nepodaří dosáhnout jednoty tady po tříletí, té práci na tomto tématu. Pak se znovu začne. A to je možná hezké, ale bylo by to neštěstí. A znamenalo by to, že eh, nová pravidla budou uplatněná s prodlevou třeba dvou až tří let. Dva, tři roky, ano, to možná není moc, ale přeci jenom je to zatraceně hodně eh, životního cyklu člověka, který třeba potřebuje dlouhodobou péči. Eh, zlepšení tohoto legislativy pro všechny dotčené občany a občanky mm, eh, je důležité. Zapracování pléče do této sociální koordinace je nesmírně důležité a děkuji velmi za tento uvedený bod. Měli bychom být pragmatičtí. To vím, že mm, je to jedna z vašich silných stránek, mm, paní komisařko. A měli bychom eh, tady začít nové legislativní období tím, že se do toho pustíme a že eh, položíme na stůl eh, dobrý kompromis, že dosáhneme jednoty a také ctěná spolková vláda v Německu. Veř, zveřejníme to, pokud spolková vláda, vláda v radě ze své jenom z pohodlnosti, a to vám tady zaručuji, z pohodlnosti bude brzdit celý proces, tak uvidí němečtí občané občanky, kdo zabraňuje sociální Evropě a kdo se postará stará o to, aby Evropa šla kupředu. A tady budu to velice kritické kriticky sledovat. To vám mohu zaručit. Děkuji vám. No tak, a teď paní Žamé. A prosím, paní Valska se připraví. Nemáme paní Žamé? Paní Ravalska? Dámy a pánové, na jedné straně jsme spokojeni s kapitolami eh, jako rovné zacházení a výhody, příspěvky, které se eh, vztahují na dlouhodobou péči a rodinné příspěvky. A jak paní komisařka uvedla, řešení, která jsou zde nabízena, jsou mnohdy lepší než ta, která byla navržena původně. Ale na druhé straně je tu celá řada pochyb, eh, výhrad které se vztahují k eh, základním eh, krokům, aktům. A také jste zmiňovala, paní komisařko, ve svém projevu eh, o tzv. delegovaných pracovnících, lidech, kteří jsou aktivní na trhu práce ve dvou nebo třech členy, členských státech. Měla bych otázku. Jsou tu ona nová kritéria, takové časové období, Ehm, kdy eh, například eh, příjmy, eh, týká se to příjmu podniků, to jsou hm, kontroverzní záležitosti nebo jsou tady různá ústředí, eh, centrály těchto eh, společností. A toto všechno bývá využíváno k tomu, aby se tady definovala jurisdikce. A jsou to, má to negativní dopady na eh, regulování. A toto pak pocítí sektory, jako je stavební průmysl, anebo doprava mezinárodní, a, nebo pečovatelské služby. A také jste zmiňovala tyto pochyby ve své prezentaci. Také máme otevřený seznam kritérií, které ve svém výsledku mohou vést k tomu, že se přidají ještě další kritéria. A ne, nepůjdu teď do dalších detailů. Ehm, to se také tady vztahuje k A1, to, co jste rovněž zmiňovala. Mluvila jste o e, podvodech, o problémech spojených s podvody. A myslím si, že bychom toto neměli řešit tím, že budeme budovat další byrokracii. Děkuji. A za GUE by to byla paní Batenga. Pan Botenga, pardon. Mm, ano, děkuji. Děkuji vám za e, vysvětlení, které jste podala nebudeme chtít všechno odhazovat a začínat od samého začátku. Máme tuto kampaň a chtěl bych položit následující otázku. Ten, kdo pracuje v zahradním centru, by mohl říct, mám strach, mám, mám nejisté pracovní podmínky a jsou tu lidé z východní Evropy, kteří tady pracují a kteří jsou levnější pro mého zaměstnavatele. Nemohla by tady Evropa něco podniknout? Nemůže Evropa něco udělat? To je pochopitelně optimistická otázka. A já říkám, že eh, řešení by bylo ehm, ehm, pracovat s příspěvky sociálního zabezpečení. Všichni zaměstnanci by od dne číslo jedna měli platit, odvádět stejné příspěvky sociálního zabezpečení. Tedy nařízení 883 zákona, o kterém jste právě hovořila, je vynikající nástroj, pochopitelně, ale dnes eh, tady vedeme diskusi o tom, zdali eh, to eh, bude trvat rok a půl nebo dva roky. Proč jsme nenavrhli, že tyto příspěvky budou platit od prvního dne? Budou odváděny od prvního dne. Druhá otázka k tomu, co se říkala právě. No, řekla jste několikrát, že ekonomická svoboda a svoboda poskytování služeb by neměla být příliš omezována tímto nařízením. Neměli bychom um, absolutně preferovat sociální práva. Mohla byste to prosím vysvětlit? A jak si to představujete? Ano, děkuji. Tak první kolo otázek bylo ukončeno a spravodajové a stínovi spravodajové. A teď ale předám eh, slovo paní komisařce, eh, která odpoví na tyto otázky a budeme mít druhé kolo pro všechny ostatní poslance, kteří se chtěli ujmout slova a měli by vždycky dvě, jednu minutu. Máme mnoho eh, jmen na seznamu, takže prosím, můžete zvedat ruce během prvního kola mm, těchto odpovědí nebo této diskuze. Prosím, paní komisařko. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji všem zpravodajům a všem stínovým zpravodajům za jejich příspěvky. Za prvé vám děkuji za podporu a uznání práce, kterou jsme odvedli. Samozřejmě všechny tři instituce pracovaly velmi, tě, velmi tvrdě na tom, včetně parlamentu. A jak zde již zaznělo, už bylo odvedeno mnoho práce, na to můžeme navázat. A také pan Korte, můj generální ředitel, už o tom hovořil dnes eh, ráno. Naši pracovníci, naše oddělení jsou vám k dispozici pro jakékoliv informace, technickou podporu a tak dále, pokud budete pocitovat potřebu. To jsou hodně technické věci a někdy budete potřebovat možná určité konzultace, určitou radu, takže někdo, kdo v tom pracuje a vyzná se v tom velmi dobře, tak určitě bude eh, rád vám tedy tyto informace poskytnout nezbytné. Děkuji panu Lenarcovi za připomínku a doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody mezi koordinátoři, abychom navázali na tu práci, která už byla odvedena a došli k závěru co nejrychleji. Pak zde zazněly některé konkrétní otázky, pokusím se na ně odpovědět. Otázka pana jednoho poslance, jakým způsobem zajistit, aby ty benefity, ty výhody opravdu byly mm, poskytovány v nějaké lhůtě třeba 30 dnů, aby to netrvalo příliš dlouho. To můžeme dosáhnout pouze toho, že se vytvoří jasná pravidla právní jistotu. Je tedy potřeba, aby o tom diskutovali mezi sebou eh, příslušné orgány, aby jasně věděli, co kdo má dělat a jsem velmi ráda, že pan Lenárs je také zde to velká pomoc pro to bude, když národní orgány členských států budou spolupracovat lépe, než tomu bylo dosud. Protože zatím jsou tam určité problémy a jsem si jistá, že pokud by tyto problémy byly vyřešeny, tak by vlastně no, k tomu také pomohlo vytvoření toho Evropského orgánu pro pracovní záležitosti ty, ti lidé se budou setkávat eh, na každodenní bázi a budou stimulovat eh, členské státy k tomu, aby reagovali v příslušných lhůtách, protože musí být stanoveny určité lhuty, takže nyní máme jasné postupy podle té legislativy, ale ještě ne tedy v koordinaci systému sociálního zabezpečení. Orgány tedy musí poskytovat informace, odpovídat na dopisy, na žádosti to musí být k sobě vzájemně loajální také, ale nejsou jasné lhuty zatím časové, takže my jsme tam také zapracovali ty lhuty tak, aby byly poskytnuty co nejrychlejší odpovědi, ale zase na druhé straně, aby orgány také měly dostatečný čas na to, aby mohly poskytnout náležité odpovědi. To je tedy také to, co jsme navrhli v tom textu a také se nám podařilo v trialogu na tom shodnout mezi třemi institucemi dlou, ty dlouhodobé eh, příspěvky na péči, to je něco, co není explicitně mm, stanoveno ve stávající legislativě. Je určitá judikatura, která říká, že zdravotní problémy se musí řešit eh, ve stejné, nebo problémy péče zdravotní se musí řešit stejně jako tedy v případě nemoci. Ale musíme vlastně spíš vymezit ten pojem, co je to dlouhodobá péče a to a musí to být jasně definováno v té nové legislativě. V trialogu tedy na tom budeme pracovat. Je tam už definice a v příloze bude seznam který bude potom dále schválený s jednotlivými členskými státy, aby se jasně stanovilo pro národní orgány, ale také pro občany, na, které, na jaké příspěvky, na jaké tedy benefity mají nárok eh, v těchto případech. A samozřejmě také pomůže lepší systém uznávání dokumentů. To je musíme zajistit lepší fungování, což také pomůže vyřešit všechny tyto problémy. Jsem také ráda eh, nebo vděčná za podporu ze strany zelen, stínových spravo, stínového zpravodaje za, za zelené. V radě samozřejmě diskutujeme s členskými státy. Myslím si, že finské předsednictví také se do toho zapojuje na Doufám tedy, že se nám podaří dosáhnout pokroku s radou a že více členských států budeme, získáme na naši stranu. Paní Rafalská z EKR, jsem vděčná za vaše pozitivní slova ohledně většiny kapitol. Pro vysílané pracovníky samozřejmě musíme zorganizovat sociální zabezpečení náležitým způsobem. Potřebujeme zajistit větší právní jistotu prostřednictvím tohoto návrhu a to, to je na základě předběžné schody. Máme zde určitou, určitý problém s lidmi, kteří pracují v různých eh, členských státech s těmi více pracovníky, abych tak řekla. To je eh, vlastně milník eh, koordinace systému sociálního zabezpečení je tedy každý ten systém sociálního zabezpečení, tam, kde se platí ty příspěvky, je potřeba zajistit, že ten členský stát bude také odpovídat za ty příspěvky, za ty benefity související s tímto systémem. Takže musíme mít jasno pro tyto lidi, kteří pracují ve více členských státech, jak toto skoordinovat, jak to zajistit. Pokud ten pracovník je aktivní ve více než jednom členském státě, ale má hlavní činnost ve svém domovském státě, kde pracuje více než 25 času, tak potom bude příslušný tento členský stát. Pokud tomu tak není, pak se musíme podívat na, místě, na místo, kde je usazená ta společnost. A tam to není tak jednoduché. Víme, že ono je těžké někdy stanovit, kde je skutečné sídlo, kde je ta společnost skutečně usazena. Takže zde musíme definovat kritéria, která nám pomohou opravdu zase vytvořit právní jistotu a pomoci ve skutečnosti tedy rozhodnout o tom, kde je ten podnik, kde vykonává své činnosti. Tam máme seznam tedy definovaných kritérií. To je jedna z otázek, které jež, o kterých se ještě diskutuje, ale kde musíme najít schodu. Takže jak bych to řekla? To jsou přesně ty věci, kde potřebujeme vytvořit právní jistotu, vyhnout se také předcházet podvodům, obcházení a také vytvořit fungující systém, tak abychom na konci vlastně mm, občané podniky i příslušné orgány věděli, že mají tedy spravedlivý, transparentní systém fungující. Potom otázka GUE, co, a příklady například ze zemědělství. Ano, často to jsou sezónní práce, takže tam zase se jedná o ty činnosti ve více členských státech, kde je tedy to centrum, kde ten pracovník eh, nejvíce, nejčastěji pracuje, tam bude 25%, pokud 25% činnosti vykonává v domovském státě, tak ten bude příslušný, pokud ne, tak zase se musíme podívat, kde tedy je vykonávána ta činnost nebo usazena ta, ten podnik, pro který pracuje. Potom další podnik, eh, otázka, kterou jste položili, a to už o tom už diskutoval předchozí parlament, když přecházíme ze systému sociálního zabezpečení jednoho státu a když je tedy vysílaný pracovník, který se přesune do jiného členského státu a má smlouvu s se zaměstnavatelem v původní zemi, tak s ním se je zacházeno jako se všemi ostatními zaměstnanci. Stejně se k němu přistupuje eh, z pohledu pracovního práva, stejná pravidla má i pro sociální zabezpečení. Zaměstnavatel tedy musí platit a přispívat na jeho sociální zabezpečení to je vlastně, to jsou určité dočasné situace vysílání. Protože potom tedy někdy musíme zajistit, aby skutečně občané měli přístup k těm benefitům, k příspěvkům sociálního zabezpečení, protože něk, často hodně pracovníci jsou vysíláni na krátkou dobu na předchozím období. Takže zatím, jak to funguje, to není úplně správné a musíme se podívat, jaký je cíl, abychom zajistili, že vysílaný pracovník je stejně tak kryt systémem sociálního zabezpečení jako ostatní pracovníci. Například, eh, když se jedná o jeden a půl roku, proto tedy jsme vlastně tam stanovili dva roky, aby se zajistilo, že bude dobrá ochrana a potom také ten zaměstnavatel, aby věděl, komu platit, co platit, jak platit, protože zatím to bylo poměrně zmatené a nebylo jasné, kde ta sociální ochrana bude prováděna. Děkuji. Nyní budeme pokračovat druhým kolečkem otázek. Uh, the first one would be Mr. Kosa. Takže první bude pan Kosa a pan Schmidt, jestli jste připraveni jednu minutu 20 vteřin, protože paní komisařka, aby mohla reagovat. Tak prosím, pan Kosa a pan Šmit se připraví. Beru. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. Paní komisařko, během minulých třech let jsme o tomto návrhu vícekrát bavili, domluvili jsme se. Maďarská delegace EPP nežádala o přepracování té koordinace, ale protože už se tak stalo a protože zkrátka se znovu hovoří o koordinaci pravidel, chtěli bychom dosáhnout co možná nejlepšího výsledku. Já se domnívám, že díky novému parlamentu a nové komisi jsme v nové situaci a myslím si, že eh, v tom přepracování jsou obsaženy skutečně problematické detaily eh, rozhodné právo je také velmi obtížný pojem a bylo by dobré, kdybychom si eh, s tím dali práci a kdybychom jako parlament a jako komise se nad tím ještě jednou zamysleli, tak abychom dostali té nové situaci, nový parlament, nová komise, abychom možná předložili lepší návrh. A Děkuji, děkuji tedy za pozornost. Děkuji. Prosím dalšího kolegu. Paní předsedkyně, paní komisařko, já bych chtěl zdůraznit důležitost tohoto nařízení a skutečný pokrok, který, byl dos, který to vytvoří jednak pro pracující a zejména tedy pro eh, principy volného pohybu. Hlavní problém, který přetrvává, je problém příhraničních a přeshraničních pracovníků a myslím si, že bychom měli skutečně najít spravedlivá řešení, jednak pro ty pracující, aby nestráceli místa, tak aby jejich právo na příjem eh, náhradní bylo zajištěno, ale také, aby mohli co nejrychleji najít novou práci za dobrých podmínek tam, kde chtějí tedy pracovat, aby toto právo bylo zajištěno. Spravedlivá řešení samozřejmě také pro členské státy v oblasti sdílení nákladů. Připomínám, že je zde určité řešení, to vyplácení eh, z pěti, přes po období pěti měsíců dávek v nezaměstnanosti. A já si myslím, že je potřeba zdůraznit schopnost, kapacitu jednotlivých členských států, zajistit všem, kteří přijdou o práci a hledají si novou práci, aby vlastně se jim poskytovaly co možno nejlepší služby, tak aby s tím novým systémem ty otázky nejlepších možných služeb nebyly narušeny. Takže zajistit práva, zajistit co nejlepší možné služby a zejména, a myslím si, že toto jste hodně zdůrazňovala, předcházet a efektivně bojovat proti zneužívání a podvodům. A myslím si, že tento poslední bod, tady máme ještě prostor a ještě možnost prohloubit a zlepšit to. Děkuji. Rafaela, please get ready. Paní Sandera, připraví, připraví se paní Rafaela. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já bych vám nejprve chtěla říci, že je to opravdu velké potěšení, že jste znovu mezi námi. My jsme spolupracovali na základě pět let na základě vašeho impulzu, abychom směřovali k sociální Evropě. Udělali jsme kroku předu, ale tady na tomto tématu se nám nepodařilo dotáhnout ty diskuse až do konce. Je to škoda, ale nicméně se domnívám, že bychom velmi rychle měli zahájit, mu navázat na ty naše práce a ne vrátit se jaksi na zelenou louku, nevycházet z ničeho protože v některých věcech jsme už velice dobře pokročili, jak jste řekla. Už nám nechybí toho moc. Za mě, za sebe bych ráda zopakovala, že opravdu musíme věnovat velkou pozornost příhraničním regionům, to znamená pra- přeshraničním pracovníkům, protože právě v těchto příhraničních regionech se buduje Evropa, se žije, prožívá Evropa v každodenním životě. Takže věnovat pozornost přeshraničním pracovníkům a také podnikům, které poskytují služby s určitou, najít určitou rovnováhu, jak podpořit přeshraniční vztahy a zajistit, aby probíhaly v lojalních, spravedlivých podmínkách. All, please, please get ready. Takže paní Rafaela, prosím. Děkuji, děkuji paní komisařko. Já si velmi cením toho, že jste mezi nás přišla. Neustále se hovoří o tom, že Evropa musí udělat velké věci a musíme čelit sociálním nerovnostem. To je podle mě ten problém. Sociální příjem je potřeba k tomu, abychom zajistili všem rovné příležitosti a abychom bojovali proti chudobě. To jsou skutečně velké plány, velké záměry. Musíme se zamyslet nad tím, jak tady budeme přistupovat k různým problémům. Například eh, vývoz těch eh, nároků nebo přenositelnost nároků. Musíme být schopni lidem vysvětlit, jak to funguje, tak abychom eh, to všichni společně zvládli. Děkuji. Děkuji, milá paní komisařko. Já bych vám chtěla poděkovat za vaši práci, za intenzivní práci na to, této velmi důležité směrnici. Opírá se to o návrh z roku 2016 a o výsledek trialogu z letošního jara. Já doufám, že veškerá vaše práce povede k tomu, že se zlepší život Evropanů k lepšímu. Jak vy, tak i jiní dnes řekli, že nařízení tedy musí být revidováno, tak abychom dostali novým výzvám, které se objevily v minulých letech od e, doby, kdy byla provedena poslední aktualizace. Domnívám se, že pokud chceme zlepšit volný pohyb osob, tak je potřeba ten dokument revidovat. Záleží tedy na radě, co by na zástupcích eh, nebo zástupci e, evropských občanů, aby eh, tedy byla vytvořena situace, která bude spravedlivá pro všechny, kteří chtějí žít a pracovat v zahraničí. Pokud ale chceme dosáhnout společné pozice, tak eh, každá ze stran, které sedí u stolu, pravděpodobně bude muset učinit nějaký kompromis a lehce pozmínit svoji pozici. To znamená, že moje otázka, paní komisařko, zní, eh, jestli tedy Eh, vidíte nějaké eh, konkrétní části té, toho nařízení, eh, které by mohly být odstraněny, anebo jsou ta, ty spory tak závažné, že v podstatě něco takového není možné. Nyní paní Dura Fernandy, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní komisařko, děkuji vám, že jste přišla mezi nás. Všichni tu sedíme proto, abychom zajistili bezpečný pohyb osob EU, abychom zajistili to, že mohou žít, že budou moci žít v důstojných podmínkách a že nebude oslabena jejich ochrana. Volný pohyb pracovníků a osob je jedním ze základních principů. Domnívám se, že už tady bylo dosaženo velkého pokroku. Vzpomeňme například na směrnici o vysílání pracovníků nebo na vytvoření Evropské agentury. E, nicméně stále ještě jsou tu šedé zóny, které e, jsou předmětem podvodů, lidé jsou najímány, najímáni podvodně, pracují za eh, prekérních podmínek, jejich sociální a pracovně právní eh, podmínky jsou podrývány, oslabovány. A toto nařízení zkrátka musí představovat jeden z pilířů eh, společného vnitřního trhu, musí zajistit volný pohyb pracovníků a zároveň rovné zacházení. Pro parlament, komisi i radu e, to byla velmi dlouhá komplexní jednání a já tedy děkuji všem zúčastněným, kteří se postarali o to, že už jsme takřka dospěli k závěru. Španělsko by chtělo v této věci významným dílem přispět, protože pokud nedospějeme k dohodě, tak eh, občan eh, z toho vyvodí špatný signál. Eh, pan Satury, prosím. To je to, tyto věci, systémy sociálního zabezpečení jsou opravdu zásadní věcí pro občany Evropské unie. Často jsou předmětem národní politické instrumentalizace. To je bohužel často případ ve Francii a opravdu to odsuzují francouzský systém sociálního zabezpečení Eh, je evropská výzva, kde naše instituce navrhují opravdové zlepšení stávajících pravidel. Určitě to není eh, dokonalé, ale skutečně si zasluhuje tento systém vytvořit pravidla a eh, my jsme jednak zde musíme hájit volný pohyb a chránit práci, takže je skutečně naléhavé, abychom předcházeli případům jako Flamanville, a aby vlastně se mm, nepo, dodržovala stejná práva rumunských jako francouzských pracujících. Je potřeba zajišťovat práva našich občanů a neotvírat znovu dveře populistickým debatám, která jsou zaměřená na voliče a vlastně pro naše, náš obnovený parlament je to šance a nepochybuji ani chvíli, že se nám podaří využít. Vážení kolegové, už není čas na to, aby oni, oni nás kontrolovali, ale bychom se sjednotili v, s evropským cílem. Děkuji. Nyní se zeptám já a potom po mně pan Wilms, prosím, připrav, připravte se. Takže prosím, pojďte mě měřit čas, tady máte kladívko. Pokud tady vezmeme v potaz eh, současnou míru eh, mobility práce, jak vidíte eh, možnosti uplatňování tohoto nařízení, především pokud jde o nárůst byrokratické zátěže, jak to budeme zvládat, pokud tady bude potřeba při, v každém konkrétním případě služební cesty posílat oznámení předem a také jak má být definována služební cesta. Takže to jsou moje dotazy a jak jaké dopady bude mít fikce dokumentu A1 a dále bych e, se ráda zeptala, kde tedy e, má zaměstnanec platit e, příspěvky. Děkuji. Sorry. Tak pardon, pan Wilson, máte slovo? A paní Francen se připraví, prosím. Děkuji. Velmi věřím že všichni lidé by měli si užívat velkou míru sociálního zabezpečení v případě nezaměstnanosti. Ovšem, současný návrh a také zabezpečení nezaměstnanosti a příspěvky nezaměstnanosti eh, bohužel mají sáhlé eh, důsledky. Eh, jsem si jist, že komise, komise ví, že je tady velký rozdíl v tom, jak této systémy sociálního zabezpečení a modely sociálního zabezpečení jsou organizovány v různých zemích. V celé řadě členských států máme máme eh, velmi vysoké i počet eh, eh, velkou míru těchto výhod a příspěvků, což znamená velkou míru financování. Například v mé zemi, Dánsku, dánští zaměstnanci se rozhodli dobrovolně přispívat z vlastní kapsy pro půl, celý jeden rok do systému pro dávky v nezaměstnanosti, tak, aby se mohli kvalifikovat pro systémy dávek v nezaměstnanosti. A za to dostávají vysokou míru těchto dávek pro maximální dobu dvou let. A to je třeba rozdíl ve srovnání s ostatními zeměmi. A myslím si, že proto je to problematické, když eh, nějaká osoba eh, nemůže uplatňovat tyto dávky z nezaměstnanosti, jako například v Dánsku, jenom po roce nebo po jednom měsíci práce. Když máme eh, situaci, kde zaměstnavatele a zaměstnanci nepřispívají, tak pak to skončí tak, že máme situaci, kdy systémy, které byly zvoleny v různých zemích, jsou podkopávány a pak ehm, se nalezáme v situaci, kdy přicházíme o veřejnou podporu ehm, a mm, e, já si myslím, že toto nenapomůže nikomu. Mm, musíme zajistit ehm, to, že budou uznávány právě ty národní systémy zabezpečení. Paní Francen a prosím, pan Brogles, připravte se. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, ehm, hovořím s naším jazykem a je hezké, že můžeme společně diskutovat. Chtěla bych využít této příležitosti a jistě mi nebude nikdo zazlívat, když řeknu, že eh, jsme vám vděční, eh, že vám dlužíme poděkování za to, co děláte pro sociální Evropu. Eh, potřebujeme vyváženou dohodu, shodu. A co se týče agregací, tak eh, eh, se eh, musíme vyhnout tomu, aby se přehánělo v jednom či druhém směru. V Belgii je taková velmi citlivá situace a bylo by hezké, kdyby se nalezly alternativní možnosti, které by se probádaly. O tom ještě musíme diskutovat. Ano, provádění to tady musí se do toho pustit národní zprávy, musí lépe spolupracovat a dobře komunikovat. A co se týče výměny dat mezi členskými státy, tak se musí zkrátit lhůty a potřebujeme odpovídající nepřístupný informační systém. Tak a teď paní Gemap se připraví. Vážená paní komisařko. Jako nový poslanec eh, v tomto výboru parlamentu bych vám chtěl poděkovat za vaši dosavadní práci a chtěl bych vás požádat, abyste tuto zprávu předložila i nové komisi a aby komise byla úspěšná při revizi pravidel eh, týkající se sociální zabezpečování systému, protože toto má velký význam nejenom pro členské státy a pro lidi. Tady jde o Evropskou unii jako takovou. Eh, existuje spousta výzev, eh, před kterými dnes stojíme, například překážky v mobilitě anebo sociální vyčlenování určitých osob, migrace do členských států, z členských států. Všechno toto souvisí s nerovnými pravidly a právy pro evropské evropské občany eh, a těmi, kteří eh, se zdržují v Evropské unii. Budoucí pokusy eh, podvázat, podkopat evropskou integraci, tomu můžeme zabránit tím, že z Evropské unie uděláme skutečnou sociální Evropu, například odkaz k nařízení 883 a s tím související práva. Je to jedna ze základních otázek v rámci tohoto legislativního období, je důležitá pro náš výbor i obecně. Tak, paní Gema a prosím, paní Desater se připraví. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní komisařce. Dovolte mi, abych přednesla pár úvah. Vzpomínám si, že Evropská koordinace sociálních zabezpečovacích systémů eh, byla bitvou eh, hnutí pěti hvězd v posledním legislativním období Eh, se rozhodlo eh, rezolutně eh, zpracovat toto téma. Šlo o rovnoprávný přístup, rovný přístup k sociálním službám pro všechny občany v Evropě. Od prvního dne to bylo naší prioritou. Například pravidla týkající se přístupu jsme chtěli zpracovat pro jednotlivé dávky rodinné a také služby v opečovatelské oblasti. Můžeme říct, že se jednalo o kulturní revoluci, která stanovuje normy pro společnosti, v kterých se odehrává všechno velmi rychle. Chceme rovné podmínky pro všechny a jen tak můžeme moci zajistit přístup k, přístup k dávkám eh, a můžeme zabránit chybám. A z těchto důvodů jsme si jisti, že záruka eh, sociální dávek pro všechny Evropany eh, není variabil, variabilní proměn, eh, hodnotou, která se bude vždycky proměňovat podle konjunktury jednotlivých zemí. Sociální Evropa nastane, když budeme mít skutečnou podporu a to znamená, že bychom potřebovali striktnější pravidla proti zneužívání a podvodům a jednoznačnější posílení sociální ochrany a už přicházím k závěru. Ano, musíte prosím dodržovat čas. Je mi líto, je mi líto, ale musíte respektovat pravidla. Skoro dvě minuty se vyčerpala, to je příliš mnoho. Paní Desater a pak pan Paten se připraví. Paní Tyson, vy víte, že zelená frakce vás podporuje ve vaší práci. Vidíme eh, vaši vášeň, vaši odhodlanost. Eh, zpracování této složky ještě před začátkem práce nové komise. Snažíte se to dát všechno dohromady. Musíme eh, sociální předpisy dát do nového stavu, skoordinovat je. Nejde jenom o eh, cizince, kteří chtějí využívat našeho systému. Jde o diskriminaci, nejde pouze o um, efektivitu. Občané musí všude v Evropě eh, mít mm, stejné sociální nároky, nesmí být diskriminováni. Jde také o reciprocitu, eh, takže všichni občané EU eh, musí mít stejná práva, stejné povinnosti. Z toho, co jste říkala, si vyvozuji, že je tu pár technických bodů, které ještě musíme vyjasnit před cílovou rovinkou a a pak všechno bude v pořádku. Eh, nemyslíte si, že tu ještě budou politické překážky, které budou muset být vyřešeny politicky a ne čistě technicky? Jak bychom to mohli zvládnout? A jak bychom v parlamentu se mohli postarat o to, že tato složka eh, bude ukončena ještě před prvním listopadem? Děkuji. Pan Petan. Ano, tato otázka je větší výzvou. Myslím si, že je to věc, která skutečně rozděluje sociální Evropu. Tři pobřežní komunity, které znám já, první je v Kentu a pak Atény a také Polsko. E, to jsou velmi velké rozdíly a myslím si, že není možné přenášet jedno pravidlo na všechny. Toto je velké téma. E, premiér Cameron, když přijel na, e, když se, když se konalo referendum 2016, Velká Británie je velkorysým národem, ale myslím si, že mnozí lidé si tam mysleli, že ten systém není férový. E, e, bylo to veliké břemeno pro místní komunity, nejenom z finančního hlediska, ale také co se týče zatížení místní infrastruktury. E, týkalo se to lékařů, hospit, škol a, export benefitů se stal velice nepopulárním. Ale Evropská unie se tomu postavila. A od té doby je jasné, že musíte pracovat, paní komisařko. Vidíte tady změny, víme, kdo musí platit, jak dlouho. A je důležité mít větší férovost spravedlnost při exportování benefitů. Mluvíte o koordinaci. Eh, je to něco jako harmonizace a možná nebudete překvapena, že si myslím, že eh, národy si musí kontrolovat své hranice, své eh, peníze a své zákony. A ehm, má otázka tedy je velmi přímá. Velká Británie ehm, zaručila ehm, ekonomické a sociální benefity a mm, Otázka je, jestli Evropská unie učiní to tež pro eh, rezidenty Velké Británie. A teď paní Rondinelli a prosím, poslední je pan Nikolau Alavana, který se připraví. Paní komisařko, přeji vám hezký večer. Děkuji vám, že jste mezi nás přišla. Mám osobní zkušenosti. Byla jsem první generace Erasmu před 30 lety a udělala jsem zkušenosti se e, sociálním e, systémem sociálního zabezpečení. Chtěli jsme e, ten, tenkrát jsme nepotřebovali pouze přiměřené platy, ale chtěli jsme mít také stejnou sociální ochranu ve všech zemích. Takže si myslím, že eh, penzijní eh, příspěvky a, jiná sociální ochrana po 30 letech, musím říci, po té, co jsem vás slyšela, A poté, co jsem slyšela váš optimismus, že nařízení 883 může upravit tyto problémy, eh, tak mám radost. Mám velkou radost. Samozřejmě nemusíme začínat e, od začátku, ale můžeme navázat na už odvedenou práci a doufám, že ji dovedeme k úspěšnému konci. Samozřejmě si děláme starosti se pozicí některých jednotlivých ustanovení e, vlád, které kde země e, původu Ehm, chtějí přenést ehm, dávky ehm, nezaměstnanosti. Co říkáte tomuto? Co si myslí tyto země? To často souvisí s ekonomickým trvale udržitelným vývojem a s politikou úspornou. Děkuji. Úsporností děkuji. Ano. Děkuji. Je zapotřebí to vidět v širším kontextu. V Řecku nová vláda E, má jako kompas práci dřívější e, e, vlády. To znamená, návrh zní 16 snížit příspěvky zaměstnavatelů, takže náklady na práci mají být jiné lidé, budou dostávat nižší důchody. Jinými slovy, Příspěvky eh, zaměstnanců eh, se stanou jakýmsi eh, kapitálem pro společnosti. A toto jsou změny, které se odehrávají v rámci nového kapitalistického systému. Nepřeje se mi mít i lepší služby, ale chceme ušetřit peníze pro evropské společnosti. A je pravda, že Evropská unie by eh, měla eh, mluvit o nových důchodových systémech, penzijních fondech a o skutečnosti, že eh, budoucí důchodci nebudou schopni dostat zpátky z příspěvky. Logika znamená, že logika zní, že zaměstnanci pak musí pracovat do vysokého věku a pak budou pobírat důchody, které nám um, um, um, neumožní pracovat. Co si myslíte o této práci, o těchto tématech? Paní komisařko, chtěla jsem vám pouze připomenout, zvláště eh, koordinátorům, prosím, zůstaňte do samého konce, protože se bude konat další zasedání koordinátorů, eh, kteří nás čekají a musíme eh, učinit určitá vážná rozhodnutí. Takže teď máte slovo vy, paní komisařko, se všemi odpověďmi. Asi by bylo pošetilé vás žádat, abyste to pojala stručně, protože to asi možné není. Ale prosím, snad pokuste se. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být stručná, ale současně říci, co možno nejvíce. Za prvé se domnívám, že potřebujeme samozřejmě čas nezbytný k tomu, abychom dosáhli dohody. To je jasné, ale to je také věc politické vůle a zde tedy samozřejmě to byly otázky různých lidí, různých poslanců a mm, také konkrétní otázka na paní Septr. Samozřejmě je to věc politické vůle, ano. Někdy víme, že v politice jsou prostě lidé, kteří z- využívají těch technických problémů, protože tam není ta politická vůle. A my samozřejmě um, potřebujeme koordinovat systémy sociálního zabezpečení pro mobilitu lidí. Je potřeba, aby nikdo neprodělával, nikdo nepřišel o svá práva a také podniky, která, které aby mohly využívat právo na svobodné poskytování služeb, aby to nevytvářelo pro podniky příliš velkou administrativní zátěž, protože Eh, samozřejmě, aby to vytvářelo větší zátěž, než je nezbytné k tomu, aby se dosáhlo dobré koordinace a efektivní kontroly. Myslím si, že pan Schmidt, on už odešel ze sálu, ale v každém případě jsem chtěla říci panu Schmidtovi, který byl ministrem a který se účastnil vyjednávání v radě, že samozřejmě musíme znovu hovořit o problémech přeshraničních pracovníků. Jsou zde věci, které ještě musíme které můžeme respektive vyřešit lepším způsobem než, tomu, než to, co je uvedeno v té předběžné dohodě, protože tam jsme možná šli příliš daleko, takže je tam ještě prostor na zlepšení. V tomto bodě souhlasím s tím, co říkal pan Schmidt. Obecně pokusím se být stručná potřebujeme regulovat eh, situaci přeshraničních pracovníků, to je jasné, a také ty přes příhraniční regiony, těch se to nejvíc týká, protože často tam dochází k pohybům z jedné země do druhé, k přecházení hranic, to jsou někdy takové malé laboratoře, takže tam vlastně je možná někdy koncentrace problémů, ale prostě jsou tam ty pohyby Mm, mezi zeměmi, které jsou sousední. Takže jaká potom zde padla otázka, já v nizozemštině, takže odpovím mm, mou mateřštinou. Je to trošku tak, jak zde zaznělo pokračovat v té práci a uzavřít to, dotáhnout tu věc do konce, pracovat, pokračovat kupředu. Už vlastně vyžadovala tato práce mnoho úsilí. Někteří v tomto sále to dobře vědí, že koordinace systému sociálního zabezpečení je velmi obtížná věc. Pokaždé, když je potřeba revidovat nějaké nařízení, tak je to velice složité z technického hlediska a choulostivé z politického hlediska. Je, ty body k diskusi jsou jasně stanovené, jsou zde také návrhy řešení pro většinu problémů část, velká část práce už je odvedena, byla dosažena většina v parlamentu a v radě, takže pokračujme práci na těch bodech, které ještě jsou nevyřešené. A zabývejme se tedy eh, do, do podrobností obsahem té předběžné dohody. Já jsem přesvědčena, že se nám podaří tuto věc dotáhnout velmi rychle. Pokud nebudeme čekat, pokud už my začneme práci, tak možná bychom to mohli dokončit ještě než nastoupí nová komise. Jinak tedy můj nástupce nebo nástupkyně bude muset převzít štafetu, ale já jsem si jistá, že pokud politická vůle zde bude, tak všechno bude jasné. Neměli bychom se schovávat za technické problémy a neřešit eh, politické problémy podniky si stěžují na právní nejistotu, na nejasnost pravidel, na administrativní překážky, které jsou někdy příliš zdlouhavé a složité a zaměstna pracovníci si také stěžují a sociální partneři také, pokud jde o národní orgány v jednotlivých členských státech, pokud chceme, aby dobře spolupracovali. Tak jsem přesvědčená, a to už opakují se, že Evropský orgán pro pracovní záležitosti bude obrovskou přidanou hodnotou v tomto, z tohoto pohledu. Správní rada se sejde poprvé v říjnu, postupně eh, začne orgán být opravdu operativní, začne pracovat v plném tempu a jsem si jistá, že to umožní lepší koordinaci mezinárodními orgány. A potřebujeme také lhůty samozřejmě, jasné, konkrétní požadavky z hlediska časových harmonogramů například co se týká výměny údajů, výměny informací. Nyní přejdu zase do angličtiny. Já si myslím, pro ty členské státy, které ještě nehlasovaly proto v radě, nehlasovaly pozitivně, i některé státy, které již proto hlasovaly, mají určité problémy. Samozřejmě žádné řešení není dokonalé stoprocentně ale máme prostě v Evropské unii 28, v budoucnu 27 členských států pravděpodobně a v každém případě musíme dosáhnout dohody. To je proto to, pracujete na tom v rad, vy v parlamentu, rada také se snaží dosáhnout dohody. Samozřejmě musí se všichni z členských států snažit pochopit ty problémy a vytvořit takové návrhy založené na důkazech, protože toto je velice důležité. Já tedy nemohu výslovně říci, kde jsou ty rozdíly, ale vidím, že mnoho členský, hodně členských států už je připraveno završit tu práci, najít konečné řešení, protože vidí, že to je nezbytné. Ano, co ještě máme zde dále? Chtěla bych poděkovat všem, kteří se vyjádřili pozitivně a po- požadují, abychom pokračovali v práci na notifikaci, schvalování a definici služební cesty. V té předběžné dohodě jsme změnili pravidla tak, aby že to předchozí schválení notifikace není vždy nutná a také jsme tam uvedli definici, poměrně širokou definici služební cesty kterou můžeme nazvat tedy krátkodobou prací v jiném členském státě. Tyto věci tedy budou, respektive nebudou už záviset na předchozí notifikaci a na nebo ohlášení a na požadavku přenositelnosti dokumentu. tak aby skutečně systémy sociálního zabezpečení fungovaly. Já si myslím, že můžeme potom mít bilaterální kontakty s paní Rafalskou, abychom si, abych vám uvedla tuto definici, protože si myslím, že by mě to zabralo příliš mnoho času, ale podívám se na to, teď na to nemáme tolik času, ale je to velké zlepšení. Já vím, že ta doba byla krátká, po té dohodě nebylo možné, aby všechny členské státy uvnitř, tedy ve, sami eh, v členských státech si prodiskutovali všechny věci. A velice důležité poselství zaznělo zde, že koordinace systému sociálního zabezpečení podkopává sociální ochranu v členských státech. To není pravda a to říkám zcela jasně a zcela odhodlaně v rámci koordinace systému sociálního zabezpečení, to není harmonizace. Každý členský stát má svobodu v tom, aby si organizoval způsob a financování systému sociálního zabezpečení. To je kompetence členských států. To byla jejich kompetence, je a bude to i nadále v jejich kompetenci to prostě takto smlouva stanoví. Takže to není ani věc subsidiarity, je to prostě kompetence členských států. My zde se snažíme o to, že když lidé cestují z jednoho členského státu do druhého, vysílaní pracovníci nebo prostě mobilní pracovníci, tak musíme stanovit jasně, jaké to bude mít důsledky pro sociální zabezpečení a musíme se dohodnout na tom, jaký systém v jakém okamžiku bude platit abychom ne, ale neměníme obsah systému, ani způsob, jakým jsou vytvořeny, ani obsah sociální, systému sociálního zabezpečení v členských státech. Koordinace Ona něk, může to znít podobně jako harmonizace, ale jsou to zcela rozdílné věci. A my se zde zabýváme koordinací. Takže myslím, že jsem probrala vše. Ano, a potom ještě otázka. Ono se to všechno týká škrtů v systémech sociálního zabezpečení, aby to bylo levnější tedy pro podnikatele a pro veřejné orgány. Ne, to není to téma. Udržitelnost penzijních systémů souvisí s demografií. Já jsem přijela z Japonska a i tam vlastně řešit tyto problémy, populace stárne, ale toto nesouvisí s tím tématem, takže nemyslím si, že bychom měli nějak podrobněji se tímto zabývat. A potom já doufám, paní předsedkyně, že jsem zodpověděla většinu otázek, čas je omezený. A ano, ještě pan, pan Paten. Spojené království, no všechno závisí na tom, co se stane v následujících týdnech, pokud bude řádný Brexit, tak je jasné, že v následujících letech bude přechodné období, kde všechna práva budou stejným způsobem zajištěna jako teď, takže stejná pravidla budou platit i nadále. A ten zbytek to bude záviset na budoucí dohodě s Evropskou unii. A toto o tom se ještě musí jednat. A pokud bude Brexit bez dohody, no deal Brexit, tak to potom závisí na těch ochranných opatřeních. Budeme se samozřejmě snažit ochránit práva občanů. Ale co se stane do budoucna, to je velký otazník. Zatím nemám na to samozřejmě odpověď. Doufám, že se nám podaří najít dobrou dohodu. Já pokud dojde k Brexitu. Já tedy stále doufám, že k Brexitu nedojde, ale to také není téma této schůze. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Já si myslím, že vy si zasloužíte potles. So I really... Já opravdu doufám, že všichni jste spokojeni s odpověďmi, že jsme dostali odpovědi na všechny naše otázky. Teď je čas na schůzi koordinátorů kde musíme přijmout nějaké rozumné rozhodnutí v této věci. A také děkujeme paní předsedkyně tlumočníkům. Děkuji, odvedli jste skvělou práci. Yeah, and uh, the meeting of coordin- Schůze koordinátorů, druhá část, tlumočení